Zahájit naše zasedání. Víte, že nás čeká velmi důležitý den a budu pokračovat nejprve italsky a pak dál anglicky, takže s vaším dovolením. No, Dnes nás čeká eh, významný úkol, který musíme splnit, samozřejmě jako u ostatních výborů, a to samozřejmě jmenovat nového předsedu a místo předsedy. A chci vás informovat, že jako vždy jsme vysíláni na webu a podle eh, pravidla 204 eh, jednacího řádu eh, ohledně jmenování předsedy a místopředsedy, místopředsedů, tedy čtyř místopředsedů, takže to je pravidlo, které budeme respektovat a tedy po volbě samozřejmě hned předám funkci novému předsedovi. Pokud souhlasíte, tak nejprve, než tedy přejdeme k hlasování, tak já jsem eh, nepředstavila kandidaturu, protože zde existovala dohoda eh, a my jsme tedy eh, podle toho postupovali a musím říci teď, že pro mě to bylo velice zajímavé období a chci poděkovat všem za, chci poděkovat za pochopení, za vstřícnost eh, a způsob, jak jste se mnou spolupracovali a jak jste mě podporovali. Takže děkuji, děkuji a určitě děkuji i místo předsedům a hm, čtyřem místo předsedům paní Šojtrova Diakonu, Trupel a Boxet a hm, všem koordinátorům ze všech frakcí také děkuji a samozřejmě všem kolegům, poslancům, poslankyním, asistentům, poradcům, sekretariátu a e, e, se, za podporu a spolupráci. Takže děkuji všem. A než e, začneme, tak já myslím, že by bylo třeba a je vhodné si připomenout tragédii, ke které došlo bohužel v mé zemi ve dvou situacích v podstatě. Za prvé ten autobus stu, maďarských studentů, 16 eh, zahynulo velice mladí lidé eh, a mm, takže mm, byli tam i učitelé, s nimi rodiče a dvě osoby jsou v ohrožení života, takže to je skutečně tragédie, která symbolicky bohužel Mm, se dotkla mládeže, mladých lidí. Já myslím, že je správné, abychom si to připomněli a abychom si připomněli tedy i tragedii, ke které došlo e, při zemětřesení a poté při té lavině v kraji Abruco. Takže já bych navrhla minutu ticha, protože vždycky před, ne, především nám jde přece o lidské hodnoty a poté půjdeme do politických otázek. Grazie. Bene. Ehm... A nyní přejdeme k programu volba předsedy nejprve a nejprve vás chci informovat, o e, e, kandidátech skupin. Pan Norbert Eidert nahradí pana Zakoratise, e, za EPP, za SAD, Silvia Kaufmann nahrazuje Georgise Gramatikakise a Katalin Sorin nahrazuje Dragičiho a za ALDE Robert Rochefort Jan Tom ho nahradí, za zelené pan Ramon paní Evans a za EKR vím, že kolega eh, nevím, kdo, jaká je tady náhrada tady asi. Můžete nám říct, jak to je tedy? Vy se ptáte na koordinátory teď, ne? Ne? Ah, okay, okay. And so they replace us and so that's, that's okay also? No, no, no, we need only the name. My potřebujeme jenom jméno, jméno. Koho nahrazuje? Já se obrátím na poradce. A ještě nějaké další náhrady, výměny? Ne. Takže také pokud ještě byste chtěli nějaké další informace podat, tak eh, mi řekněte. Kvórum eh, čtvrtina osm členů, ano, máme kvórum, takže teď eh, jmenování nebo nominace na funkci předsedy, respektive předsedkyně, takže chtěla bych dát slovo hm, hm, poslanci či poslankyni, který chce předložit kandidaturu. Kristýna Rybačka. Děkuji mnohokrát. Eh, s eh, velkým potěšením eh, předkládám kandidaturu paní Petry Kamerevet. Myslím, eh, že eh, za nás eh, všechny mohu srdečně poděkovat paní předsedkyni za práci, kterou doposud odvedla. Mnohokrát děkujeme, bylo nám potěšením. A teď s potěšením oznamuji kandidaturu paní Petry kamer evert je to eh, velice eh, kompetentní eh, osoba, jak ukázala při funkci koordinátora z frakce socialistů, ukázala, že takto důsledně postupovala nad s těmi zprávami, eh, které byly přiděleny. Já jsem si eh, jistá, že eh, takováto předsedkyně bude dbát o dobré postavení našeho výboru, bude řádně vykonávat svou funkci a budeme schopni dobře vykonávat spolupráci s dalšími výbory i s komisí, s různými komisaři, takže z celého svého přesvědčení doporučuji tuto kandidátku k volbě. Děkuji, Kristýno. Ano, bereme na vědomí samozřejmě tuto kandidaturu a ptám se, zda ještě podle jednacího řádu jsou zde další kandidatury. Ne, že tady, já bych hned tedy přistoupila eh, k tomu, že eh, teď mm, paní Petra Kamerevert, eh, které blahopřeji, tak má veškeré, tedy splně veškeré náležitosti, to znamená je, eh, je tedy řádnou členkou, zastupuje politickou skupinu a také i hm, předložila prohlášení o finančních zájmech, takže zde nevidím nějaké eh, překážky. A nyní bych chtěla se zeptat eh, paní kandidátky, zdali akceptuje tuto kandidaturu na post předsedkyně výboru. Prosím. Ano, souhlasím. Dobře, takže tady chci poblahopřát Petře Kamerevert a hned vidím, že nejsou jiní kandidáti, tak navrhuji, abychom eh, Petru Kamerevert aklamací zvolili, prohlásili za zvolenou, pokud souhlasíte, ano, takže tím je zvolená. Blahopřeji, Petro. Výborně, a teď tedy tím eh, končí můj úkol tedy na této straně sálu a teď je to na Petře, aby vedla výbor a předávám jí funkci předsedkyně a teď přejdeme k volbě čtyř místo předsedů. Takže a nejprve dáme, předám funkci Petře. Počkáme chvilku, jenom chvilku. Takže vám mnohokrát eh, srdečně děkuji za důvěru uh, svoji práci. Uh, ovšem nechci začít uh, ještě než uh, mnohokrát poděkuji srdečně naší dosavadní předsedkyně Silvie Kostě za skvělou, vynikající práci. Je to opravdu od srdce, Silvie. Mnohokrát děkuji za tu práci, kterou si odváděla v posledních dvou a půl letech. Já si myslím, že v tomto parlamentu i si ten parlament, eh, tedy tu, ten výbor posunul eh, vpřed, pokud je o jeho viditelnost a doufám, že se mi podaří eh, na tvoji práci navázat. Děkuji srdečně, myslím jménem všech a těším se i nadále na velmi dobrou spolupráci.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 Děkuji vám, kolegové, ještě jednou za důvěru, kterou jste mi vyslovili. Doufám a budu se vždycky snažit o to, eh, že eh, abych byla mm, tedy spravedlivou předsedkyní eh, docela v duchu a doufám, že budu mm, tedy pracovat v duchu dozavadní předsedkyně Silvie Kosty a, a to tak, abych mohla reprezentovat náš výbor nejenom dobře na venek, ale postarala se i o dobrou pracovní atmosféru tady uvnitř a především o to, abychom jako výbor eh, pro eh, kulturu, který to má někdy těžké ve vztazích s ostatními výbory, abychom tedy eh, vzhledem k tomu, že projednáváme tak důležité věci, se nenechali převálcovat. Sylvia, myslím, za poslední dva a půl roku to dělala skvěle a já doufám, že budu schopna pokračovat v tomto duchu dále. Máme před sebou ještě několik dalších, několik tedy další volby tedy. Nejdříve musíme eh, určit mé eh, zástupce. A tím se dostáváme eh, rovně, rovnou k volbě první místo předsedkyně. Musím vám sdělit, jaké přítomné eh, zde máme dnes náhradníky. A sice za, za poslance Cagurakise je tady kolega Norbert Ehlers, potom USAD kolegu Gramatika Kise eh, nahrazuje kolegyně Kaufmann, kolegy eh, Drahy je nahrazen kolegyní Katarina Ivan a kolegyně Jana Tom za Alde je zastoupena Pena a Robertem Rochefortem. U zelených eh, kolegyně Evans eh, zastupuje eh, pan Raimon a u EKR kolegu Messerschmitta a pan Krasnodemsky. Konstatuji, že i nadále zde tady máme alespoň 8 přítomných členů výboru, takže jsme usnášení schopní. A žádám teď o nominace na první místo, eh, na první místo předsedu. Já bych chtěl poděkovat nejdříve eh, Silvii Kostě za eh, její skvělou práci v posledních letech. A to spravedlivá a, a otevřená a v Eh, předsedkyně a každopádně eh, nás dobře reprezentovala i na venek. Děkuji eh, a těším se na budoucí spolupráci a vlastně i tobě, Petro, a přeju všechno nejlepší v této funkci a těším se na další dobrou spolupráci s naším výborem. Myslím si, že je to poměrně mimořádný výbor a jak už si říkala, rozhoduje o důležitých otázkách pro Evropskou unii ale eh, ne všichni ho eh, berou eh, často vážně a my se musíme postarat o to, aby kulturní výbor si ponechal svoji úlohu v těchto důležitých otázkách. Jako první místo předsedkyni bych ráda navrhl Andreu Bočko z EPP. Mnohokrát děkuji. Jsou tady ještě nějaké další návrhy? Očividně tomu tak není. A tímto eh, se paní Andrea Bočko dostává řádnou eh, tedy je eh, řádnou členkou výboru pro výbor výboru pro kulturu, byla navržena politickou frakcí a podala své prohlášení o finančních zájmech. Takže zeptám se paní Bočko, jestli, je v, jestli souhlasí. Herzlichen Dank. Ano, já vám děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme jenom jednu kandidátku, tak navrhuji, abychom přijali eh, kandidaturu paní Bočkor aklamací. Eh, je tady návrh na eh, tajné hlasování? No, očividně to tak není. Takže navrhuji, abychom zvolili paní Bočkor aklamací. Blahopřeji, paní kolegyně, a poprosím vás tedy, abyste usedla po mém boku. A teď se dostáváme k volbě druhého eh, místo předsedy. I zde musím znovu zopakovat, kdo koho nahrazuje. Takže u EPP kolegu Caguraky se nahrazuje a eh, kolega Norbert Evers, u SAD pana Gravatika Kise, Silvia Erlan Kaufmann, potom Damian Draghi je nahrazován Katarín Ivan a u ALD Jana Tom nahrazuje Robert Rochefort. U zelených paní Elements pan Raimon a u EKR pan Messerschmidt a pan Krasademský. I nadále zde máme dostatečný počet eh, přítomných, 8 eh, jich je třeba, takže eh, ustášení schopnost máme dostatečně naplněnou a já prosím o návrhy na druhého místo předsedu. Prosím. No, Za prvé chci ti Petro poblahopřát ke zvolení a také Silvi, která byla vynikající předsedkyní a určitě také nám bude chybět. Naše frakce navrhuje, aby pan Diakonu pokračoval ve funkci, stejně dobře, jako to dělal předtím. Eh, ano, takže naše frakce ALDE chce, aby opět byl místo předsedou. Ja, vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Jsou tam nějaké další návrhy? Nevidím, že by tomu tak bylo, takže konstatuji, že pan Diakonu je řádným členem výboru, eh, byl navržen eh, politickou frakcí a také podal své prohlášení o finančních zájmech, takže tady eh, v jeho volbě, ne, jeho volbě nestojí nic k cestě. Zeptám se eh, pana Diagonu, souhlasíte s tou nominací? Ano, ale preferoval bych, aby někdo jiný dotáhnul vyjednávání s komisí a s radou. Tady teď odkazuji na trialog. Good, herzlichen Dank. Dobrá, mnohokrát děkuji. To eh, zařídíme eh, během eh, dalšího jednání tento rok, myslím. Takže konstatuji, že máme jenom jednoho kandidáta. A, a také vycházím z toho, že můžeme kolegu zvolit aklamací. Nevidím, že by zde byl nějaký návrh na tajné hlasování. Takže tím můžeme zvolit kolegu Diakonu aklamaci. Mnohokrát děkuji, blahopřeji vám srdečně a těším se na dobrou spolupráci. A také vás prosím, abyste eh, usedl zde po mém boku nahoře. Tím se dostáváme k volbě třetího místo předsedy. I zde eh, stejný postup. Znovu musím deklarovat, eh, které členy nahrazují náhradníci UEPP. Teodor Zagorakis je nahrazen eh, Norman Ellisem pan Grabakekakis, eh, Sylvie eh, Kaufmann, Damian Dragia Hrazen, Katarín Zorek Ivan, u Alde Jana Tom je nahrazena Robertem Rošfortem a u Zelených paní Evans eh, panem Raimonem a u EKR nahrazuje pan Krasnodebský pana Messerschmitta. Teď žádám o návrhy. Prosím. Děkuji. Já bych eh, samozřejmě eh, jménem Zelených nejdříve poděkoval eh, Silvě Kostě za to, jak skvěle vedla náš výbor a také blahopřeji Petře ke zvolení a doufám, že budeme dál dobře spolupracovat a chci navrhnout uh, Triple na funkci třetí místo předsedkyně. Myslím, že svoji funkci bude naplňovat velmi dobře. Mnohokrát děkuji. Jsou zde eh, nějaké eh, další návrhy, další kandidatury? Očividně tomu tak není. Takže i paní Helga tady eh, je tedy řádnou členkou výboru, byla navržena politickou frakcí a podala se prohlášení o finančních zájmech, takže proti její volbě nestojí. Jelikož máme tady jednu kandidátku, jsem také proto, abychom hlasovali aklamací. A musím se ještě zeptat, jestli souhlasíš, milá Helko, se svojí nominací. Je dobré, že jsi na to vzpomněla a souhlasím s tou nominací. Děkuji. Skvěle, tak já jsem z toho nějak tak vycházela. Takže uh, máme uh, jenom jednu kandidátku, takže uh, znovu uh, se ptám, jestli někdo nežádá o tajnou volbu. Tak není tomu tak, takže můžeme zvolit aklamací. I tobě, Helgo, mnohokrát blahopřeji a těším se na další spolupráci a, a prosím tě, abys přišla sem na pódium. A tím se dostáváme k volbě čtvrtého místo předsedy. A myslím si, že naposledy musím dnes deklarovat, které řádné členy nahrazuje e, náhradník pan Zagorovic, s Eberce pan Gramatika je nahrazen paní Kaufmann, pana Dragiho nahrazuje Katrin Salin Ivan, u Alde Jana Tom je nahrazena Robertem Rushfortem, u Zelených paní Evans panem Raimonem a u EKR nahrazuje pana Messerschmitta pan Krasnodemsky. Nyní žádám o návrhy na čtvrtého místo předsedu Sabine Frahen. Děkuji, já bych za EPP navrhla a Stefana Maul za čtvrtého místo předsedu. Děkuji. Takže já se tam pana Maulu, jestli souhlasí. A... Ano, děkuji. A mnohokrát děkuji. Jsou nějaké další návrhy? Není tomu tak. Takže tím a za také mohu konstatovat, že i volbě pana Maulu nic nestojí v cestě, protože řádným členem výboru byl navržen politickou frakcí a také podal své prohlášení o finančních zájmech. Jelikož i tady máme jenom jednoho kandidáta, navrhuji, abychom tedy hlasovali aklamací, pokud nikdo nežádá o tajnou volbu. Očividně tomu tak není, takže můžeme eh, zvolit pana Maulu aklamací. Herr Maulo, ich gratuliere auch Ihnen ganz herzlich. Eh, vám blahopřeji, pane Maulo, k eh, volbě. Těším se na eh, spolupráci a také vás žádám, abyste zaujal místo zde na pódiu. Myslím, že tím jsme vykonali první formální akt na dnešním pořadu, myslím v rekordně krátké době. A teď můžeme se pustit do dalšího pořadu jednání. A sice k bodu 3. Přijetí pořadu jednání. Máte někdo nějaké e, připomínky, e, žádosti o změny? Není tomu tak. Máme nějaké námetky? Nevidím. Takže tímto považuji a pořad jednání za přijatý. U bodu čtyři. máme schválení zápisu z 10. až 11. října, 8. listopadu a 28. listopadu. Návrh e, zápisu e, z e, těchto dat je v eh, vašich dokumentech. Máte nějaké připomínky k těmto zápisům? Není tomu tak, takže navrhuji, abychom jako vždy, pokud nějaké připomínky nebudou podány během tohoto zasedání, eh, tedy považovali ten zápis za přijatý. Bod 5. Sdělení předsedkyně. Sdělím vám, že dnes máme tlumočení do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, burhaštiny a rumunštiny. A zítra odpoledne budeme také mít slovenš- eh, slovenštinu. Kromě toho tady máme eh, k dispozici eh, závěry koordinátorů z 5. prosince 2016. Závěry koordinátorů vám byly zaslány e-mailem 8. Eh, prosince. Oficiálně eh, jste mohli podat připomínky do 13. prosince a to se nestalo. Ja, jetzt sind wir so schnell. Dobře, tady jsme to vzali tak šmahem, že zpravodaj k bodu 6. Pan Fisas uh, dosud nedorazil. Máme dvě možnosti. Buď se pustíme rovnou do sedmičky, to by byla možnost. Až přijde pan Fisas, tak se vrátíme k šestce. Ano, jenom se snažím eh, se seznámit tady se zápisem. Na stránce 2 jméno Kena Louče je špatně napsáno. Je to je, je tam jenom chyba v pravopisu. Dobrá, sekretariát eh, napraví. To samozřejmě není vhodné, aby tam to jméno bylo špatně napsané. Zavíne, víš, jestli eh, Santiago ještě přijde, nebo? Já jsem se právě dověděla, že Santiago Fisas tak jako tak nepřijde. A já tady eh, mám tady eh, to, co bych mohla přednést místo ní. Takže můžu eh, přečíst to. Dobře, takže když dnes nepřijde, tak se můžeme rovnou pustit do tohoto bodu a vyslechnout potom připomínky stínových zpravodajů. Takže já to řeknu velice stručně, protože uh, říká, že tedy nezměnil eh, moc oproti návrhu komise. Jediný smysl této zprávy je zahrnout také státy EFTA a modifikovat harmonogram. Změnili jsme pouze několik odstavců, abychom vyjasnili zprávu nikoliv však obsahově, protože obsahově to bylo už tak dobré. Takže myslím, že komise uh zde eh, dobře zapracovalo, obsahově se nic nezměnilo, kromě rozšíření. A já se také jménem eh, Santiago budu těšit na připomínky dalších eh, frakcí. A myslím si, že pokud to takhle budete vnímat, tak to rychle vyřídíme. Děkuji. Já jsem naprosto zapomněla zmínit, o jaké zprávě tady hovoříme vlastně. E, jedná se o e, návrhu e, na zřízení akce Unie pro Evropská hlavní města kultury na léta 2020 až 2033. Zpravodajem je pan Santiago Fisas. A to, co k tomu Pan Fisas má a eh, co říct, to nám právě eh, řekla Sabine Frhajen. A teď dám slovo stínovým zpravodajům a už jsem viděla, že kolegyně Jiménez Baba se hlásí, prosím. Bueno, solo decir que... Jenom chci říci, že mm, eh, Děkuji panu Fisasovi za tuto zprávu a já nebudu hovořit o detailech, protože to je velice technická zpráva ale chci zdůraznit, jak je důležitá právě tato otázka, tedy aby Evropská hlavní města kulturu, kultury také mohla postihnout eh, třetí země. Ano, takže to je pro mě velice důležité, třeba to podporovat také. Na druhé straně eh, také vítáme eh, podobné zprávy, protože v podstatě mezi různými městy právě mm, vzniká ten pocit sounáležitosti, že patříme všichni eh, ke stejnému místu. A mm, i mm, to jenom ukazuje, že je třeba více se snažit právě o ten, aby ten pocit sounáležitosti se šířil víc. Děkuji, Helga Tripo. Já si také myslím, že je to velice dobrá myšlenka po všech těch dobrých zkušenostech s těmi eh, kulturními eh, metropolemi, rozšířit to tady eh, na další, na další země, protože Evropské město kultury to je všechno o začlenění, o tom, aby lidé měli více možností se setkávat a společně produkovat kulturní statky. Takže abychom mohli rozšířit tuto možnost i na další a pro další, o tom je právě eh, takový ten eh, princip eh, jakéhosi evropského vyslanectví pro další země, abychom jim umožňovali se přibližovat a je to dobrý přístup, který obecně podporuji. Mnohokrát děkuji, Silvia Kosta. Děkuji, Petro. <clears throat> Já souhlasím, že to je důležitá koncepce. My jsme to hodně propagovali již v prvním Eh, půlce období a určitě chci tady poděkovat panu Fisasovi a také i eh, eh, vlastně první město státu této zóny, tedy Evropského hospodářského prostoru, je Nový Sad ze Srbska, takže to je na rok 2021, takže to je vlastně eh, taková první vlaštovka. A bylo by dobré se podívat nejenom vždycky zpět a dělat bilanci, ale také do budoucna, protože to má vždycky mimořádný dopad na každé město. A země jako moje, tak eh, my každý rok máme eh, Národní město kultury, takže to jenom chci připomenout, to, tuto iniciativu máme my každý rok. A je třeba se na to podívat i z pohledu budoucích programů v oblasti kultury a inspirovat se zkušenostmi. Zde máme několik zemí nyní, třeba eh, eh, v různých jiných eh, částech světa i arabské město kultury existuje, takže je třeba to podporovat, protože důležité je to i pro interkulturní dialog. Julie um, Já bych ráda podpořila tento návrh Evropská eh, města kultury, to byla, eh, to byla jedna z věcí, která pomohla Liverpoolu při jeho obnově, když naše konzervativní vláda rozhodla, že eh, nechá Liverpool na pospas, nechá ho rozložit, tak tohle do toho vneslo jakýsi nový život a také do dalších našich bývalých průmyslových měst Ehm, samozřejmě teď eh, čelíme takové trošku katastrofě s Brexitem a tudíž eh, hledáme způsob, jak pomoci našim městům, která většinou hlasovala pro setrvání v Evropské unii, eh, najít pro ně nějaký způsob, jak z toho mít nějaký prospěch. Já vím, že Manchester třeba a další města si chtějí zachovat své evropské vazby. Myslím, že to také dobře zapadá do sítě Eurocities a tato síť sama není jen něčím pro evropské členské státy. Je to mnohem širší. Eh, Evropsk, eh, Birminghamská eh, městská rada například, tak s tím se budu setkávat s jedním z jejich zástupců a budeme hovořit o jejich aspiracích, takže to plně podporuji. Mnohokrát děkuji, paní Šojdrová. Eh, děkuji. Já jsem si myslela, že se o tom zmíní Julie Watt, ale myslím, že budeme muset eh, podobně uvažovat také o připojení Velké Británie vlastně po Brexitu. Ona nebude součástí ani ESVO, ani kandidátská země a budeme muset stejně uvažovat eh, o, nějakém zapojení Velké Británie, protože samozřejmě hlavní Evropské město kultury je důležitý projekt, který je přínosem pro spolupráci všech evropských zemí. Čili eh, pro nás to bude nová výzva, jak také nezapomenout na Velkou Británii a určitě všichni budeme podporovat, aby eh, města z Velké Británie se mohla zapojit. Takže děkuji. Vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Teď pan Zdrojevský. Já bych eh, eh, to chtěl trochu eh, upřesnit tu zprávu, protože dvakrát se tady hovořilo o třetích zemích, ale musíme mít na paměti, že tohle řešení se netýká třetích zemí, tak jak je chápeme například ve výboru pro zahraničních věci, ale pouze zemí, na které se vztahuje EFTA a Evropský hospodářský prostor. Tolik bych eh, zareagoval na to, co říkala eh, kolegyně Šojdrová, protože všechno eh, ukazuje na to, že Británie se bude nacházet v této skupině zemí. Proto v letech 2020 až 2033 tady bude možnost pořádat kulturní, město kultury i v této zemi. Druhá otázka, na kterou bych chtěl upozornit, bylo by dobré, aby eh, ten program, pokud jde o účastníky, stabilizovali. Dříve jsme tam měli určité výpadky eh, v účastnících, eh, pokud jde o města mimo Evropy, například o Istanbul. Potom jsme tam měli také vyloučení a obrovské problémy, například se Sarajevem, které požádalo a nemohlo to naplnit. Potom, pokud to roz, jsme to rozšířili, nebo rozšíříme to na F2 a EHP, tak se dostáváme k zemím, která, které financují různé kulturní akce v rámci EU a vystupují mimo EU. Takže by bylo dobré zdůraznit, že se tady spravedlnosti učinilo za dost. Je to spravedlivé řešení, ale bylo by dobré, abychom to stabilizovali. poslední připomínka co by pozorovatele řady evropských kulturní, hlavních měst kultury. Ten program je dobrý, ale myslím, že každé druhé město má nějaké, nějaký úspěch. Ne všechna města využijí tu šance tak, jak by měla. A opravdu by e, stalo za to, aby e, v té zprávě ukázali e, úspěch Liverpoolu nebo německého Essenu, které se hodně změnilo, úplně jiný úspěch Barcelony, která se především bavila. No, má to samozřejmě právo, ale jsou tady města, která eh, nedosáhla úspěchu. Se těžko hovoří o poražce, ale eh, opravdu stalo by za to zaměřit se na eh, ten postup, na ty praktiky, aby ty změny v tom města, městě mohly být trvalé, aby nebyly přechodné, tak jak tomu bylo. Děkuji mnohokrát. Teď ještě paní Bild a potom pokud už nikdo další se nepřihlásí do debaty, tak uzavřu eh, znam řečníků a dám slovo komisi paní Bild. Děkuji, paní předsedkyně. Iniciativa Hlavní město kultury od roku 2005 se snaží právě ukazovat na bohatství evropských měst a posílit tuto aktivitu si myslím, že je velice rozumné, především teď v okamžiku, kdy evropská civilizace a historie jsou ohroženy, kde i kultura je ohrožena ve, eh, například jako v Palmíře. A já mám tady několik otazníků, třeba pokud jde o návrh rozhodnutí. Vy si přejete rozšířit tuto aktivitu na kandidátské země či potenciální kandidátské země. Počne okamžikem, kdy se zapojí do eh, programu Evropa kreativní. Evropa, jak je to s Tureckem? Kandidátská země sice, ale která v podstatě se chce stáhnout z toho programu. A za druhé, já e, nechápu, když slyším tady pořád e, v tomto parlamentu mluvit o tom, že nemáme prostředky na různé programy, které se týkají školství a kultury, ale paradoxně, vy nám tady nicméně navrhujete, že bychom zde dotovali e, města, členské státy, i když, ale já si kladu otázky na to, máme peníze? Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Komise je přítomna? A chcete k tomu něco uh, uvést k té zprávě? Očividně tomu tak není. Takže ještě jednou uh, poprosím Zabine eh, Frajen, jestli chce něco říct ze Santiago. Já si myslím, že jménem Santiago uh, můžu srdečně poděkovat za ty připomínky. Řekl bych uh, jednu věc aby to tady, eh, tedy eh, nezůstalo pominuto. Tam nejde o to, že Evropská unie by dávala peníze eh, za akci na kulturní hlavní města, mm, která nejsou u ní. Tam jde o to, že to platí ty, místní, ty tamní země a můžou se účastnit a e, jenom tak se můžou dostat e, do toho programu a potom teprve e, se stanou tedy součástí těch rozpočtových systémů. Ano, to platí i pro Turecko. Pokud se Turecko rozhodne nezúčastnit se, tak nedostane z programu Creative View nic konkrétního. Tam jde o to, že kulturní hlavní města nesou valnou většinu toho nákladu, toho eh, břímě finančního. Čili opravdu se jedná často o velké finanční angažmá těch měst samotných. Mnohokrát děkuji tedy za eh, rozpravu. Ještě sdělím, že eh, lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 30. ledna ve 12 hodin a hlasovat na výboru eh, pro kulturu se bude 28. února. A teď eh, se dostáváme k bodu 7. Internetová konektivita pro eh, růst konkurenceschopnost a soudržnost Evropská gigabitová společnost a 5G. Spravodajkou je zde Silvia Costa. Dostali jsme tedy návrh stanoviska a ten budeme teď projednávat a nejdřív dám slovo eh, Silvi, aby nám mohla představit eh, svoji eh, zprávu a poprosím tak o tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste viděli v draftu, který nemůže být moc podrobný vzhledem k délce, která je vnucená, takže tady jde o to, Eh, jde o to technologii G, 4G a tam se ji snažíme předkládat jako velkou příležitost růstu v Evropě a i pro školství, třeba pro kreativní eh, průmysl, pro kulturu i audiovizi. Já jsem chtěla především zde zdůraznit fakt, že v této strategii, tedy 5G, takže je třeba eh, splnit ambiciozní cíl, to znamená do roku 2025 vytvořit eh, ultrarychlý internet eh, s tím, že zaměřovat se budeme na základní školy, střední školy a to mi hodně leží na srdci. Mm, já eh, bych ráda, aby případně pozměňovací návrhy to rozšířily i na vysoké školy. Já myslím, že to bude velká výzva i pro modely výuky, e-learning, jak tomu říkáme, i to bude propagovat eh, inovace, šíření informací novými způsoby, vědu, pozitivní hm, samozřejmě, ale je třeba se na to podívat i z pohledu eh, vzdělávacích eh, potřeb a dovedností, které třeba učit, to bude velká výzva. Takže zde hovoříme o digital, digital divide, o tom, že někteří zaostávají v digitálním světě a tady je třeba šířit velkou osvětu a by skutečně eh, to byla realita, aby eh, lidé měli tyto digitální dovednosti. Další důležitý aspekt, fakt, že eh, příležitost, kterou skýtá 5G, síť 5G, tak potenciálně mm, to i bude moci šířit nový obsah, kreativní obsah, kulturní obsah interaktivním způsobem. Eh, často zatím pouze to přijímáme pasivně, tyto programy, ale teď bude možné tedy k tomu přistupovat interaktivním způsobem, což samozřejmě bude mít dopad i na hodnotu na eh, audiovizuálních médií. Eh, je třeba, aby i komise více zohledňovala specifické rysy třeba eh, eh, rozhlasového šíření. Eh, se hodně se hovoří o radiovém spektru. A já si myslím, že je třeba v tomto smyslu, tedy v tomto bodě, já bych ráda, abychom precizněji definovali ten článek, který se právě týká tohoto, protože to je téma, nad kterým je třeba bdít. Dále stručně ještě další téma, které bych tam ráda vložila. To je téma e, zabezpečení sítí. Není pochyb o tom, že je třeba dbát více na zabezpečení, protože čím více se tam bude šířit, čím více bude existovat internet věcí, tak je třeba, aby i mm, eh, pokud bude takový široký přístup k různému typu obsahu, a více a více tam bude mm, šířit se informací detailnějších, tak je třeba zároveň e, mít adekvátní zabezpečení, větší jistotu, bezpečnost sítí, network security, tak, abychom garantovali, že vše, tedy to informace budou adekvátně chráněny, včetně softwaru, že budou chráněny také. Takže to bych ráda, aby také se tam ještě objevilo. A dále musím zdůraznit závěrem problém eh, nebo otázku, která se týká eh, rozdílů, které nyní existují mezi členskými státy. Zde to jasně vyplývá eh, v té zprávě, která hovoří o radiovém spektru. Zde existují velké rozdíly mezi členskými státy, co se týče vysokorychlostního internetu. Je třeba se vyhnout tomu, aby náhodou ta technologie 5G ještě nes nezredukovala eh, harmonický rozvoj a ještě více nevytvořila tu propast, digitální propast mezi občany různých států. Takže eh, na, na to budeme dbát ve zprávě spolu se Stínovými. Mnohokrát děkuji, Silvie. a Zabine Frajen. Já každopádně vítám, že my jako výbor pro eh, kulturu eh, podáváme stanovisko k tomuto. Některé věci už Silvia Kosta právě uvedla. Zavádání, zavádění mobilní technologie 5G eh, přináší nejenom eh, přístup k rychlému internetu, protože eh, k tomu se můžeme dostat i jinde, ale tady jde o mobilní přístup. A to samozřejmě v oblasti kultury a kreativního hospodářství přináší nové možnosti. Musíme ale dávat také pozor na to, aby při eh, rozvoji 5G, při výstavbě, jsme dbali o to, aby jiné přenosové metody, eh, jako eh, šíření televizního signálu a rozhlasového signálu, nebyly příliš omezeny, protože tyto velmi efektivní metody šíření kulturního obsahu musí zůstat zachovány do budoucna. Eh, síť 5G je, myslím, dobrá šance pro to, aby chom překlenuli eh, tu digitální propast, to digitální eh, dělení mezi venkovem a městem, protože myslím, že rychlý přístup k internetu není problém ve městech, ale a tam se obyčejně také ekonomicky vyplatí takovou síť budovat, ale jsou to většinou ale přístupy přes pevnou linku většinou na venkově jsou obecně horší. Proto potřebujeme přesně tam a takovou technologii 5G. Zejména pokud se tam nevyplácí ten a, výstavba tedy pevné sítě, abychom tam zajistili přístup k kulturním statkům i přes internet, nejenom přes mobilní aplikace, ale obecně přes internet. Čili tady to můžeme rozpracovat, ty podrobnosti. Potom, jaké možnosti jsou tady v oblasti vzdělávání? Díky eh, rychlému volnímu internetu to uvidíme. Eh, zejména mimoškolní vzdělávání mm, nebo mobilní třídy takzvané. Eh, zde opravdu se nabízejí, jsou na snadě Nemusíme si představovat jenom klasické formy eh, vzdělávání ve škole, ve školních budovách. Prosím, myslím si, že tady se nabízejí eh, nové šance. Děkuji, pan Luka. Děkuji. A vítejte. Eh, vítám vás ve vaší nové funkci. Paní McClarkin se nemůže dostavit, protože má jiné závazky, ale požádala mě, abych za ní vás oslovil. Já jsem zpravodaj, nikoliv stínový zpravodaj v Regi eh, k té, i k této otázce. Takže mě požádala, abych poděkoval za eh, zpravodajci za práci této, na této otázce. EKR to eh, obecně podporuje. Myslím, že je tady velká podpora napříč politickým spektrem, spektrem a tedy cíl této eh, společnosti, aby to je velice ambiciozní, má eh, zahrnovat proaktivní spíše než reaktivní aktivitu. Investice budou klíčem. A ten celkový rozsah nutný k tomu, aby existovaly gigabitové společnosti, ten je obrovský rozsah těchto výzev. Eh, a to na všechny zúčastněné aktéry, včetně poskytovatelů. Konektivita je důležitá pro všechny země a naštěstí je tu stále více inovátorů a tvůrců, kteří poskytují eh, obsah a tvoří přitom zároveň pracovní místa, která posilují růst. A aby tito inovátoři, zejména ty eh, firmy, které jsou menší eh, a střední, aby byly schopni konkurovat na světové úrovni, musíme jim k tomu musíme vybavit nástroji a výzkumníci nesmí také být ponecháni eh, stranou za svými um, protějšky eh, v, ve Spojených státech a v Asie pacifické oblasti, kde eh, často mají určité nástroje, které jim umožňují nás předběhnout. Takže tato mm, megakonektivita může podpořit podnikatelství, ale také snížit regulační zátěž a zajistit přístup ke službám pro lidi, ale zajistit také školení eh, v oblasti neformálního vzdělávání. Takže vítáme možnost také skrz to rozšířit pedagogické metody prostřednictvím internetu a přitom uvolnit, umožnit členským státům sdílet osvědčené postupy. Je však eh, zřejmé, že to nesmí být záminka ke zbytečným regulacím. To, co se dá dělat lépe na místní, regionální a národní úrovni, to by tak mělo zůstat. Komise navrhuje 25-leté licence pro rádiové spektrum, rozhlasové spektrum, což je eh, samozřejmě eh, skvělé, ale eh, jde o to, jestli můžeme odůvodnit další centralizaci radiového spektra. A pokud jde o 5G a zvýšení přístupu ke kvalitnímu obsahu, nesmíme zapomínat také na rozměr duševního vlastnictví, aby 5G eh, nejen neumožnilo snadněji eh, stahovat nelegální obsah. Čili jde o to, jak nalézt způsoby, jak šířit legální eh, obsah musíme se také zamyslet nad tím, co 5G vlastně znamená, protože definice ještě není eh, úplně jasná, i když už se tím hodně lidí ohání. Není jasné, co přesně 5G je, co to bude a nesmíme to ponechat stranou, protože definice 5G jsou zatím mlhavější, než byly definice 4G a 3G. Takže tímto vám děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Komise? Je přítomna? Vzala by si slovo? Ano, prosím. Ještě ne, protože expert se má teprve eh, dostavit, protože to bylo původně plánováno na později až na 50. Takže můžete samozřejmě položit své otázky, ale odpověď bohužel dostanete až za chvíli. Gut, äh, das ist dann jetzt traurig. No dobrá, tak to je smutné, že tady není komise. Ale je tomu tak. Takže závěrem. Dám slovo ještě jednou Silvii Kostě. A e, také zmíním, že lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 30. ledna 2017 v 16 hodin a hlasování na výboru pro kulturu je 22. března 2017. Eh, Silvě. Kolegy, děkuji, jenom chci poděkovat stínovým. Já souhlasím s tím faktem, eh, eh, že odkazy na otázku týkající se 5G a specifické požadavky na vysílání, na broadcasting, to tam musí figurovat a Ehm, i když já o tom hovořím stručně, ale určitě to bude bod, který ještě tam je třeba rozvinout, tak abychom ehm, e, zajistili ochranu autorských práv a další aspekty. A za druhé, já myslím, že by bylo užitečné, abychom se zabývali mm, Eh, pozitivních eh, aspektů, které spektrum dává pro účely vzdělávání, výuky a více detailně možná to tam popsat. Já jsem velice vstřícná vašim námětům zde a samozřejmě mám za to, že by bylo užitečné, aby na evropské úrovni, abychom eh, definovali radiové spektrum, tak jak již to máme, Mm, je to nezbyt eh, pro digitální technologie, je to nutné do budoucna, protože třeba i různé specifické rysy různých zemí a různé rychlosti, které mohou eh, poskytovat. Eh, a je třeba tedy využít všechny možnosti, ale zároveň je třeba vzít do úvahy tyto aspekty, tedy tu dimenzi, šíření kulturního obsahu po těchto sítích a s tím, že musíme směro, směřovat ke konvergence, ke konvergenci, aby se zbližovaly infrastruktury různých států. Takže eh, tím bych se také tam chtěla zabývat a budu čekat eh, na vaše náměty. Eh. Mnohokrát vám děkuji. Ještě jednou na adresu komisy ty časy, které jsou v našem pořadu jednání, eh, jsou vždy orientační. A vzhledem k tomu, že jsme při volbách eh, byli rychlejší, protože musíme si započítat, že také eh, možná tady bude třeba provádět tajnou volbu, takže proto jsme to časově měli takto naplánované. Naštěstí jsme to svoukli daleko rychleji, ale prostě řekněte prosím té kolegyni, že už ani nemusí chodit a eh, zpravodajové, eh, pokud budou nějaké otázky, tak eh, se mohou spojit přímo s kolegyní z komise. A, vyříkat si to napřímo. Takže mnohokrát děkuji Silvě. Děkuji i všem dalším diskutujícím. Ještě jednou říkám, 30. ledna 16 hodin je lůta pro návrhy a tím jsme se dostali na konec veřejné části tohoto zasedání. Já bych poprosila všechny, eh, kteří eh, mm, nepatří k Evropskému parlamentu nebo tady nepracují, aby opustili sál, protože teď tady máme bod eh, in camera, kde budeme probírat jeden trialog a to asi chceme probrat pěkně mezi sebou. Um zítra eh, v 9 hodin ráno budeme pokračovat v veřejném zasedání výboru a já prosím, abyste tady všichni byli včas, protože já chci začíst velmi přesně s eh, hlasováním zítra ráno. Máme tady šest eh, hlasování a jinak je velmi narvaný program zítra dopoledne. Máme tady malcké předsednictví rady a potom ještě další uh, body, takže pokud eh, začneme zítra později, tak nebude tolik času na eh, jednání samotné, takže já chci začít přesně zítra, tak abychom eh, měli dost času na debatu o jednotlivých věcných bodech. Tak, všichni? Ještě počkám minutku.